ustoupeno výboru Jury. Od frakcí EPP, SD, Zelení, ale EFDD a NF jsem dostal žádosti o změnu názvu komis, nebo tedy výboru a delegací. Bude to přiloženo v zápisu. Pokud nebudou předloženy žádné námitky až po schválení zápisu, tak eh, budou tato jmenování